všechno funguje, takže ještě jednou vás srdečně vítám. Doufám, že jste se občerstvili, že jste si trošku odpočali. Začínáme nyní hlasovat o Horizontu 2020. Spravodaj pan Buso je také zde. A EPP nemůže podpořit kompromisní návrhy 2 až 3 a sociální demokraté podporují podměňovací návrhy 1, 2 a 3. Takže můžeme začít s hlasováním, anebo chce si vzít zpravodaj ještě slovo. Takže velmi stručně, prosím. Uh, Jenom velice rychle chtěl bych poděkovat všem stínovým zpravodajům, sekretariátu výboru pro životní prostředí za jejich práci byla tam řada kompromisů. Věřím, že nakonec naše pozice bude v ITRE. O... Ano, děkuji, takže začneme hlasovat. Je to tedy pořád jednání 15, program Horizont 2020, pozměňovací návrh 67. Dafür? Pro, proti, zdrželi se, přijato 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. 69 pro, proti, zdrž, zdrželi se. Musíme to zkontrolovat elektronicky. 69, elektronická kontrola. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Vidím, že hlasování je ukončeno je to přijato. Takže se dostáváme k 70. Pro. Proti. Zdrželi se přijato 4. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato 71. Pro. Proti. Zdrželi se přijato 72. Pro. Proti zdrželi se, přijato 73, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 74, pro. Zkontrolujeme 73 elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 12 pro, 6 proti, takže přijato. 74 pro, proti, zdrželi se, přijato. 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Zkontrolujeme 76 elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 10 pro, 13 proti, takže zamítnuto. 5 pro, proti, zdrželi se, přijato 75 pro, proti, zdrželi se, přijato 78 pro, proti, zdrželi se, přijato. 79 pro, proti, zdrželi se, přijato. 80, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Konsolidovaný návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Můžeme přeskočit 96, kdo je pro? proti, zdrželi se, samitnuto. 97, kdo je pro? Chcete zkontrolovat 690? Dobře, takže elektronická kontrola návrhu 96. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 11 pro, 14 proti, zamítnuto. 97 pro, Proti? Strželi se? Návrh je přijat. 98 pro. Proti? Strželi se? Není to jasné. Budeme hlasovat elektronicky o, o čísle 98. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 19 pro, 8 proti. 3 se zdrželi, je přijato 99 pro, proti, zdrželi se, přijato 102 pro, proti, zdrželi se, přijato. 101, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 100 a 103 jsou stejné, takže budeme hlasovat společně, kdo je pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme takže 100 a 103 zkontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 24 pro, 9 proti, takže přijato 104. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 105 pro. Proti? Zdrželi se? Není to jasné, myslím si, že je to zamítnuto, ale zkontrolujeme elektronicky 105. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 pro, 17 proti, takže přijato 107. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 106 pro, proti, zdrželi se, přijato. 108 pro, proti, zdrželi se, přijato. 109 pro, Proti? Takže zkontrolujeme 109 elektronicky. Končím hlasování. 22 pro, 21 proti, takže přijato 110 pro, proti, zdrželi se přijato 111 pro, proti, zdrželi se přijato 112 pro, proti, zdrželi se přijato 113 pro, proti, zdrželi se přijato 114 pro, proti, zdrželi se přijato. 116 pro, proti, Sto šestnáct, ještě jednou zopakuji. Hlasujeme o sto šestnáctce. Kdo je pro? Je to 116. Je to na další stránce. Hlasujeme teď o čísle 116. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Takže přijato 118 pro, proti, zdrželi se, přijato 117 a 119 jsou stejné, takže společně hlasujeme pro, proti, zdrželi se, přijato. 115 přichází teď pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 120 pro, proti, zdrželi se, Sam, přijat. 121 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Hundertzweiundzwanzig. 122, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 123 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 125 pro? Proti? Musíme to zkontrolovat elektronicky 125. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Takže je přijat. 127 pro. Proti. Drželi se. Přijat. 128. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Konsolidovaný návrh 2, pan Petr Líze. Měl bych jen krátkou připomínku k tomu konsolidovanému návrhu 2 a 3. Pane předsedo, koordinátoři a stínoví zpravodajové včera dostali e-mail od zpravodaje výboru pro právní záležitosti otázka je etická, eticky i právně velmi choulostivá. A chtěl jsem jen poukázat na tento e-mail, aby o tom všichni kolegové byli informovaní. Je různý výklad. Právní výbor vyjádřil se určité stanovisko, které můžeme ignorovat, ale pro ty kolegy, kteří to nechtějí ignorovat, jsem vlastně uh, chtěl říci, že o konsolidovaném návrhu dvojce a trojce můžeme hlasovat, pokud jsme podpořili 123 a 124. Je na každém, jak se rozhodne. Děkuji. Můžeme si položit otázku, jak by to bylo, kdyby to bylo opačně, kdybychom zpravodaji dali odkaz, jakou bychom mi dali nějaký takový pokyn, jak, jaká by byla zpětná vazba od nich. Ale já se tím necítím nějak vázán, protože všichni může každý předkládat eh, pozměňovací návrhy, jaké chce. Takže teď budeme hlasovat o konsolidovaném návrhu 2, takže kdo je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme to. Zkontrolujeme konsolidovaný eh, návrh 2. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Hlasovali všichni, končím hlasování. Takže 35 ke 20 a je přijat. Můžeme skočit ke konsolidovanému návrhu 2, 3 teď, takže kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, takže je přijat. Nyní se dostáváme k číslu 136. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Číslo 8. Kdo je pro? Und dagegen ist a proti, takže je zamítnut. Číslo 9. Ne, omlouvám se. Kolega zde zrovna telefonoval, tak jsem neslyšel, nezachytil, jak to bylo, takže zkontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 8. Zahajuji hlasování. Omlouvám se, že tady ruším s hlasováním takže končím hlasování. 26, 56 pro, nikdo proti, takže jednoznačný výsledek. Teď číslo 9, zpravodaje, kdo je pro? Proti, takže schválen. 137 pro, proti, zdrželi se přijat. 138 pro, proti, zdrželi se je přijat. 158, 139. Budeme hlasovat en bloc. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuty. Číslo 10. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 140. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné, zkontrolujeme elektronicky o 140. 140. Hlasovali všichni, končím hlasování. Je přijat. 143, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijat. 141 pro? Proti? zdrželi se. Není to úplně jasné. Odsud z vrchu myslím si, že je zamítnut, ale překontrolujeme 141. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Dvacet pro, 37 proti, takže jasně zamítnuty. 142 pro proti, zdrželi se, přijat. 144 pro, proti, zdrželi se, přijat. 11 pro. Zkontro- chcete zkontrolovat? Dobře, takže 144 elektronická kontrola. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 10 pro, 49 proti, takže jasnou většinou zamítnuto, ale nebylo to tak zřetelné odsud. Teď budeme hlasovat o čísle 11. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat 145 pro. Proti, zdrželi se přijat 146 pro. Proti, zdrželi se zamítnout 147 pro proti, zdrželi se, přijat. 148 pro, proti, zdrželi se, přijat. 149 pro, proti, zdrželi se, přijat. 12 pro, proti, zdrželi se, přijat. 150 pro, proti, zdrželi se, je zamítnut. 152 pro, proti, zdrželi se, je přijat. 151 pro, proti, zdrželi se, přijat. 13 pro, proti, zdrželi se, přijat. 14 pro, proti, zdrželi se, Přijat. 153 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 155 odpadá. Dostáváme se k přílohám. 155. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 156 pro Takže přejete si zkontrolovat 155. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 29 pro, 29 proti, takže je zamítnut. 156 pro, proti, zdrželi se, přijat. 157 pro, proti, zdrželi se, přijat. 159 pro, proti, zdrželi se, přijat. 165 pro, proti, zdrželi se. Kolegové SND nehlasovali, takže to musíme celé překontrolovat elektronicky 165. Hlasovali všichni, končím hlasování. 30 pro, 28 proti, takže přijat. 166 pro, proti, zdrželi se přijat. 167 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 168 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 169 pro, 168 zkontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. Ano, 45 pro, 13 proti, jeden se zdržel. Prosím vás, abyste i rukou jasně naznačovali vaši, jak chcete hlasovat. 100, 171, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme. Takže omlouvám se 179. Zkontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. 31 pro, 28 proti, přijato. 170 pro, proti, drželi se zamítnout. 171 pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 172 pro. Proti? Zdrželi se? Zam... Přijat. 173 pro. Proti? Zdrželi se? Přijat. 174 pro. Proti? Zdrželi se? Přijat. 175 pro proti, zdrželi se přijat. 176 pro, proti, zdrželi se přijat. 177 pro, proti, zdrželi se přijat. Ověříme ještě elektronicky, že S a D ne- nenaznačili svou, jak chtějí hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 50 pro, 9 proti, jasně přijato. 178 pro, proti, zdrželi se, přijato. 179 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 180 pro, proti, zdrželi se, přijat. 181 pro, proti, zdrželi se, přijat. 182 pro, proti, zdrželi se, přijat. 183 pro, proti, zdrželi se, se přijat 184 pro, proti, zdrželi se přijat 185 pro, proti, zdrželi se zamítnut 186 pro, proti, zdrželi se přijat je zamítnut. Zamítnut. 187 pro, proti, drželi se zamítnout. 188 pro, proti, drželi se zamítnut. 189 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 190 pro, proti, zdrželi se, přijat. 192 pro, proti, zdrželi se, samý, přijat. 193 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 194 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 195 pro, proti, drželi se zamítnut. 196 eh, eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pro, proti, zdrželi se 15, 197 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 199 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 200 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 201 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 202 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 203 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 204 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 205 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 206 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 207 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 208 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 209 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 210 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 211 pro. Proti zdrželi se, schváleno. 212 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 213 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 214 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 215 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 216 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 217 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 218 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 219 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 220 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 221 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 222 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď 228 pro, proti, zdrželi se schváleno. 229 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. Teď jdeme na 244 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 242 pro, proti, zdrželi se schváleno. 238 odpadá, 240 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 241 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 245 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 243 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 239 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 239b pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. 247 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 254 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 255 pro, proti, zdrželi se schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se schváleno. 258 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 260 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 257 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 259 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 261 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 262 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 264 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 22 pro, pardon, odpadá. 263 pro, proti, zdrželi se schváleno 266 pro, proti, zdrželi se schváleno 23 bylo stáhnuto, tak 268 pro, proti, zdrželi se schváleno 267 pro, proti, zdrželi se schváleno 24 od zpravodaje pro, proti, zdrželi se schváleno. 269 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijato. Konsolidovaný pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se přijato teď návrh 230, 283 pro, proti, zdrželi se, přijato. 282 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 281, 284 a 285, což jsou tři totožné návrhy. Prosím, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato. 286 pro, proti, zdrželi se, přijato. 287 pro, proti, zdrželi se, přijato. 289 pro, proti, zdrželi se, přijato. 288 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 27 pro. Dobrá, můžeme to ověřit a já ani já si nejsem úplně jist. 288 ověřujeme elektronicky. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. 39 pro, 21 proti pro 27 od zpravodaje, kdo je pro? Proti, zdrželi se 290 pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní konsolidovaný návrh 10 pro, proti, zdrželi se přijato. Teď popojdeme až na návrh 300. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 301, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 305 pro, proti, zdrželi se, přijato. 303 pro, proti, zdrželi se, přijato. 304 pro, proti, zdrželi se, přijato. 302 pro, proti, zdrželi se, přijato, 307 pro, proti, zdrželi se, přijato, 306 pro, proti, přijato, 308 pro, proti, zdrželi se, přijato, 309 pro, proti, přijato, 310 pro, proti, zdrželi se, přijato. 311 pro, proti, zdrželi se, přijato. 312 pro, proti, zdrželi se, přijato. 313 pro, proti, zdrželo se, přijato. 314 pro, proti, zdrželi se, přijato. 315 pro, proti, zdrželi se přijato. 317 pro, proti, zdrželi se přijato. 316 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 318 pro, proti, zdrželi se, přijato. 321 pro, proti, zdrželi se, přijato. 319 pro, proti, zdrželi se, přijato. 320 pro, proti, zdrželi se, přijato. 322 pro, proti, zdrželi se, přijato. 323 pro, proti, zdrželi se, přijato. 324 pro, proti, zdrželi se přijato. 325 pro, proti, zdrželi se přijato. 326 pro, proti, zdrželi se přijato. 327 pro, proti, zdrželi se přijato. 328 pro, proti, zdrželi se Přijato. 329 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 330 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 332 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 331 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 332 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 334 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 335. Chcete prověřit? Dobře, prosím, ověříme. 334 ověřujeme elektronicky. Takže máme výsledek jasný. No, zopakujme to přece jen ještě jednou, protože nebyl, nebyly zcela jasně ty, ta čísla. Nevím, proč se zlobíte. Prosím, hlasujme ještě jednou elektronicky, aby bylo vše jasné. O návrhu Julie Gerling 334 elektronicky. Eh, končíme hlasování. 38 pro, 24 proti. Přijato. 335 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 336 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 337 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 338 pro, proti, Zdrželi se? Přijato. 339. Vidím některé kolegy hlasovat dvakrát a ji nevidím hlasovat vůbec, takže prosím 338 elektronicky. 338 elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 25 pro, 35 proti. Je to tedy zamítnuto. 339 pro, proti. Zdrželi se, přijato. 340 pro, proti. Eh, zdrželi se zamítnuto. Eh, dále 341 pro, proti zdrželi se, přijato. 342 pro, proti, zdrželi se, přijato. 343 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 344 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 345 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 346 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 347 pro, Zopakujeme to tedy u 346 elektronicky, prosím. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. 45 pro, 15 proti. Z předsednického stolu to nebylo tak jasné. Takže 347 pro, ne, to odpadává. 348 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď 335. Přijato. Pardon, bylo to 353. Přijato 356 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 358 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 359 pro proti, zdrželi se zamítnuto. 360 pro, proti, zdrželi se přijato. 361 pro, proti, zdrželi se přijato. 362 pro, proti, zdrželi se přijato. 367 pro, proti, zdrželi se, přijato 368 pro, 369 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. 370 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 372 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 371 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 373 pro, proti, zdrželi se, přijato. 374 pro, proti, zdrželi se, přijato. 375 pro, proti, zdrželi se, přijato. 376 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 377 pro, proti, zdrželi se, přijato. 378 pro, proti, zdrželi se, přijato. 379 pro, proti, zdrželi se, přijato. 380 pro, proti, zdrželi se, přijato. 381 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 382 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 383 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 384 pro, proti, zdrželi se, přijato, 385 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď eh, úvodní ustanovení 35 pro, proti, zdrželi se přijato 36 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 37 pro, proti, zdrželi se přijato 40 pro, proti, zdrželi se přijato 41 pro, proti, zdrželi se přijato. 42 pro, proti, zdrželi se přijato. 43 pro, proti, zdrželi se přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se, přijato. 44 pro,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 66 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní prosím hlasujeme elektronicky k závěrečnému hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni již hlasovali, prosím. Končím hlasování. 50 pro, 1 proti a 10 se zdrželo. Dě, blahopřeji zpravodajovi. A teď eh, pokračujeme dále v programu a to je bod plnění horizontu 2020. Máme 58 pozměňovacích návrhů. Eh, kdo je pro? Proti? Eh, Zřejmě se zamítnuto 59. Tedy ověříme číslo 58 elektronicky. Všichni hlasovali. Vidím, že to bylo přijato velkou většinou. 45 pro, 13 proti. Nikdo se nezdržel. Přijato. 59 pro, proti.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 proti, zdrželi se přijato. 65 e, pro, proti, zdrželi se přijato. 66 pro, proti, zdrželi se přijato. 68 pro, proti, zdrželi se přijato. 67 pro, proti, zdržení přijato. Bylo zamítnuto. 69 pro, ověříme 67 elektronicky. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 67 je zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 70 pro, proti, eh, zdrželi se, zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se, přijato. 72 pro, proti, zdrželi se, přijato. 73 pro, proti, zdrželi se, přijato. 74 pro, proti, zdrželi se, přijato. 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní přílohy, návrh 3. Pro,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 78 pro, proti, zdrželi se přijato. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 80 pro, proti, zdrželi se, přijato. 81 pro, proti, přijato. 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 82 pro, proti, zdrželi se, přijato. 83 pro, proti, zdrželi se, přijato. 84 pro, proti, zdrželi se, přijato. 85 pro, proti, Zdrželi se? Přijato. 11. Tak ověříme. Ověřujeme 85. Končíme hlasování. 17 pro, 44 proti. Tak je to jasně zamítnuto. Pokračujeme dál. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato 12 pro, proti, zdrželi se, přijato 86 pro, proti, zdrželi se, přijato 87 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 89 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 90 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 91 pro, proti, zdrželi se, přijato. 92 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se, přijato. 94 pro, proti, zdrželi se, přijato. 95 pro, proti, zdrželi se, přijato. 96 pro, proti, zdrželi se, přijato. 97 pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 98 pro, proti, zdrželi se přijato, 99 pro, proti, zdrželi se, přijato. 101 pro, proti, zdrželi se, přijato. 100 je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 104 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Ověříme. 104 ověřujeme elektronicky. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. Jasně přijato. 102 <clears throat> pro, proti. Zdrželi se zamítnuto 103 pro, proti, zdrželi se, <clears throat> přijato. 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 106 pro, proti, zdrželi se, přijato. 107 pro, proti, přijato. 108 pro, proti, zdrželi se, přijato. 109, 110 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. 119 pro, proti, zdrželi se přijato. 121 pro, proti, zdrželi se přijato. 120 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3, pro, proti, zdrželi se přijato. 126 pro, proti, zdrželi se přijato. 129 pro, proti, 127 pro, proti, zdrželi se přijato. 128 přijato, 129 pro, proti, zdrželi se, přijato, 132 pro, proti, zdrželi se, přijato, 134 pro, proti, zdrželi se, přijato, 133 pro, proti, zdrželi se, přijato. 135 pro, proti, zdrželi se přijato, 136 pro, proti, Zdrželi se. Přijato. 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Nyní kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Nyní konsolidovaný pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Teď 143, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 144, kdo je pro, proti, ověříme to elektronicky, ještě jednou 144. Máte odhlasováno? Uzavírám hlasování 31 pro, 30 proti. Je to přijato. Nyní 146. Pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Ještě jednou 146. Hlasujeme elektronicky. Máte odhlasováno. Uzavírám hlasování 32 pro, 28 proti, Teď 145, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 147 pro, proti, zdrželi se přijato. 148 pro, proti, zdrželi se přijato. 150 pro, proti, zdrželi se přijato. 149 pro, proti, zdrželi se přijato. 151 pro, proti, zdrželi se přijato. 152 pro, proti, zdrželi se přijato 153, pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní kompromis 6, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 156 pro, proti, zdrželi se přijato 157 pro, proti, zdrželi se přijato 158 pro, proti, zdrželi se přijato 159 pro, proti, zdrželi se přijato 160 pro, proti, zdrželi se přijato. 27 pro, proti, zdrželi se přijato, 161 pro, proti, zdrželi se přijato, 162 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijato. 165 pro, proti, zdrželi se přijato, 166 pro, proti, zdrželi se přijato, 167 pro, proti, zdrželi se přijato. 168 pro, proti, zdrželi se přijato. 29 pro, proti, zdrželi se přijato. 169 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Musíme ověřit elektronicky. Má to hlasováno Uzavírám hlasování. 29 pro, 31 proti, takže zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se přijato. 170 pro, proti, zdrželi se přijato. 171 pro, proti, zdrželi se přijato. 172 pro, proti, zdrželi se přijato. 173 pro, proti, zdrželi se při, zamítnuto 174 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 175 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 176 pro, proti, zdrželi se. Není jasné, musíme to zkontrolovat. 176 elektronické hlasování. Má to hlasováno? Uzavírám hlasování 36 pro 26 proti, takže přijato. 177 pro, proti, zdrželi se, přijato. 178 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 179 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 180 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 181 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 182 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 183 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 184 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 185 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Přijato, pardon. 32 pro, proti, zdrželi se přijato. 33 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijato. 34 pro, proti, zdrželi se přijato. 188 pro, proti, zdrželi se, přijato. 192 pro, proti, zdrželi se, přijato. 193 pro, proti, zdrželi se, přijato. 194 pro, proti, zdrželi se, přijato. 195 pro, proti, zdrželi se,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 proti, zdrželi se, přijato 49 pro, proti, zdrželi se, přijato 50 pro, proti, zdrželi se, přijato 51 pro, proti, zdrželi se, přijato 52 plo, pro proti, zdrželi se, přijato 53 pro, proti, zdrželi se, přijato 55 pro, proti, zdrželi se, přijaté 54 pro, proti, zdrželi se. Musíme to ověřit. 54 ověřujeme elektronicky. Má to hlasováno? Uzavírám hlasování. 39 pro, 22 proti. Přijato 56 pro, proti zdrželi se přijato, 57 pro, proti zdrželi se přijato, 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Elektronické finál, finále, konečné hlasování. Má to odhlasováno. Uzavírám hlasování. 62 pro, nikdo proti, jen se zdržel. Gratulujeme panu zpravodaji. A nyní nás čeká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 a než začneme hlasovat, tak eh, jsem chtěl poukázat na to, že pozměvací návrhy 63, 95 nejsou přípustné, protože to takto bylo dohodnuto na předsednictvu. Und 189 und 190 wurden zurückgezogen. Damit können wir 89 a 90 byla stažena, takže můžeme začít hlasovat. Začínáme Regi 12, kde je pro, proti, musíme hlasovat elektronicky, Regi 12. Hlasujeme, hlasujeme, pak si to udělejte. Nehlásili jste, nehlásil jste se během hlasování, teda před hlasováním, ale během hlasování. Kolego, hlasujeme. Když budete křičet, stejně se ke slovu nedostanete. Musíme hlasovat, začali jsme hlasovat, potom vám dám slovo. Hlasujeme. Nevím, jestli vám to neřekli tlumočníci, ale v tuto chvíli se hlasuje. Máte odhlasováno? Uzavírám hlasování. 34 pro, 20 proti. A teď si vemte slovo. Bom, eh, eu eh, tive a oportunidade de enviar eh, uma mensagem. Děkuji. Já jsem chtěl využít této příležitosti a říci, že jsem poslal zprávu o rozhodnutí nepřipustit 63, 64 a 65. A v té zprávě jsem řekl, že to rozhodnutí, které jste zmínil, je nepřijatelné. Pozněvací návrh 65, který jsem předložil, a také 63 a 64, které vyjadřují stejnou pozici, nenavrhují žádné konkrétní rozpočtové částky. O to si myslím, že tam šlo. O to šlo v tom rozhodnutí, že bychom v tuto fázi eh, vyjednávání neměli do textu vkládat žádné konkrétní částky, ale můj pozměvací návrh je politický, je to zásadní záležitost. Říkáme, že ať už ve víceletém finančním rámci budeme mít jakékoliv prostředky, tak LIFE musí mít 1% z celého rozpočtu. Takže nejsou to žádná čísla, o kterých jde v tom rozhodnutí, jde o politickou zásadu a proto není důvod proč by o tom tento svrchovaný výbor nemohl hlasovat. Může se rozhodnout, jestli je pro nebo proti. Pokud to vůbec nepřipustíme, tak to není přijatelné podle nás. Děkujeme. Děkujeme za vystoupení a za informace konference předsedů. Vyjednávací tým a rozpočtový výbor se rozhodl takovýmto způsobem většinou rozhodli se, že se žádné čísla nebudou uvádět ani procentuálně, protože momentálně se nacházíme ve fázi vyjednávání a takovýmto způsobem prostě to musíme přijmout a respektovat. Pokud se vám to nelíbí, tak se obraťte na ně. Já pouze dodržuji linii, na, který jsme se dohodli, na které jsme se dohodli tady v parlamentu. Platí to i pro toto hlasování. Tím se dostáváme k 86, to je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Konsolidovaný návrh 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní RG 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozněvací návrh 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 89 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověřme si to. 89. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Máte odhlasováno? Uzavírám hlasování. 34 pro, 27 proti. Přijato. Nyní 25 pro, proti, zdrželi se přijato. 26 s ústní pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. 90 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 91 pro, pro nebo ne? Můžeme to uvěřit. Žádný problém. Má to odhlasováno? Uzavírám hlasování 36 pro a 24 proti takže přijato. Žádám kolegy, aby pořádně zvedali, a kolegyně, aby pořádně zvedali ruce při hlasování. Pozněvací návrh 91, kdo je pro? Proti? Přijato. 93 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Konsolidovaný návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Konsolidovaný návrh 3 pro, proti, zdrželi se přijato. Takže přeskočíme až na ITRE 8, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 106 a 107 ty odpadají. Takže jdeme až na sto šedesát sedm. Kdo je pro? Hlasujeme o pozměvacím návrhu 167 nyní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Budeme hlasovat elektronicky, nebylo to úplně jasné. Takže 167 budeme hlasovat elektronicky. Má to odhlasováno, uzavírám hlasování. Takže 19 pro, 38 proti, zamítnuto. A nyní 168 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď Budget 11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A tím se dostáváme k regi 15, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 119, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A teď skáčeme na 34 společně s ITRE 10. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 122, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď 123 a 124 a regi 17 společně, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď 105 320. Musíme si ověřit to předchozí, ty tři pozměňovací návrhy 123, 124 a 17. Elektronicky budeme hlasovat. Uzavírám hlasování 37 pro 24 proti. Přijato 125 a 126. O těch nemusíme hlasovat a skáčeme až k 35 a regi 19. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Není 36 a i 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní i 14. Kdo je pro? i 13, pardon. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. ITRE 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Těžko říct. Itra 14. Elektronicky budeme hlasovat. Nebylo to úplně jasné. Má to odhlasováno? Končím hlasování 29 pro 33 proti, takže to je zamítnuto. ITRE 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 37 a RG 20 spolu budeme hlasovat o nich, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní Regi 21, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Regi 22, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 130 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 129 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 131 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 132 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 133 pro, proti, zdrželi se. Musíme to ověřit. 133 budeme ověřovat elektronickým hlasováním. Máte odhlasováno. Uzavírám hlasování. 31 pro a 30 proti. Přijato. Konsolidovaný návrh 8, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Skočíme k regi 25, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Regi 26, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Regi 27, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 138 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 139 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 140 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 141 pro, proti, zdrželi se, to musíme ověřit. 141 hlasujeme. Uzavírám hlasování. 30 pro, 31 proti, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. 142 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 143 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 144. Regi 31 spolu, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 44 a 145, společně budeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Konsolidovaný pozněvací návrh 4b. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Elektronicky ověříme. Máme odhlasováno? Uzavírám hlasování. 30 bylo pro, 32 proti, 4B, který bylo zamítnuto. Pojďme 4a. Je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Ověříme ještě 4a. Máte odhlasováno? Uzavírám hlasování. 33 hlasů pro, 28 proti, je to přijato. Teď pojďme dále. Konsolidovaný pozměvací návrh 4C. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Teď pozněvací návrh 165. Našli jsme ho? 165. Kdo je pro? Je to na straně 14, nevím, jestli jste to našli, doufám, že to tak sedí na seznamu EPP. 165, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 166 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď pojďme skočit na 48, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď 170 eh, s ústním pozněvacím návrhem, kde je pro, kde je proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o 170 v původním znění. Kde je pro? 170 v původním znění. Kde je pro? Ještě jednou. Kde je pro 170 v původním znění, bez ústního pozněvacího návrhu. Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Konsolidovaný pozněvací návrh číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Ověříme si to. Máte odhlasováno? Uzavírám hlasování. 39 pro, 21 proti. Jeden se zdržel, bylo to přijato. Nyní kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijato. Máte technickou, prosím. Ne, týká se to kompromisu 5, pozněvací návrh 175 není nekompatibilní s kompromisem 5, který právě prošel. Takže si myslím, že ten pozněvací návrh by mohl být odhlasován eh, ještě navíc k tomu konsolidovanému 5 jedná se o spolufinancování pro méně rozvinuté regiony. Kompromis 5 eh, na druhou stranu se touto otázkou vůbec nezabývá, týká se eh, zemí, které, na které se vztahuje program pomoci a, a regiony s prioritním habitátem. Jinými slovy, tedy 175 není nekompatibilní a mohl by se o ní hlasovat. Dobrá, děkuji za návrh. Budeme hlasovat tak, jako to bylo v tomto seznamu uvedeno. Nyní nás tedy čeká kompromis 7, kde je pro. Ten byl přijat. Nyní 188, kde je proti, zdrželi se přijato. 189 a 190 byly staženy, 192, kde je pro, proti, zdrželi se je to jasné. A teď 192 elektronicky. Máte odhlasováno? Uzavírám hlasování. 24 pro, 36 proti, zamítnuto. 194 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 193 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 195 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 52. Tam máme ústní pozněvací návrh. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Regi 36 a 196 to jsou stejné, budeme hlasovat spolu. Pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 197. Ústní pozněvacím návrhem, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní konsolidovaný návrh 10, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní se dostáváme na 200, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A 204 pro, proti, zdrželi se přijato. 221 ITRE jsou stejná, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 202, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. ITRE 22, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. ITRE 22 chcete zkontrolovat? Dobře, takže elektronicky kontrolujeme. ITRE 22 hlasovali všichni, končím hlasování. 22 pro, 35 proti, takže jasně zamítnut ITRE 22. Teď 203, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnut. Konsolidovaný návrh 9 pro proti, zdrželi se, přijat. Es geht weiter mit dem Pokračujeme pozměňovacím návrhem budget 5 na straně 24 u mě. Kdo je pro? Proti? zdržel vším. Budget 6 pro, proti, zdrželi se přijat. Teď máme pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se přijat. ITRE 1 pro, proti, zdrželi se přijat. Regi 1 pro, proti, drželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 6 a Regi 2 jsou stejné, hlasujeme společně pro, proti, zdrželi se přijat. ITRE 2 pro, proti, zdrželi se přijat. Regi 3 pro, proti, zdrželi se. Návrh je zkontrolujeme. Regi 3, elektronická kontrola. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Výsledek. Takže výsledek je jasný, jasně zamítnut návrh. Návrh 7 pro, proti, zdrželi se přijat i 3 pro, proti, Zdrželi se zamítnout. 68 pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. 8 pro. Proti. Zdrželi se přijat. Regi 4 odpadá tedy a dostáváme se k regi 6 pro, proti, zdrželi se přijat tre 4 pro, proti, zdrželi se přijat tre 5 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 72 pro, proti, zdrželi se přijat. Budget 7 pro, proti, zdrželi se přijat. 11 a regi 8 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 12 s ost ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se je tedy přijat takto. Teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 76. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 13 pro? Proti? Zdrželi se přijat. 77 pro? Proti? Zdrželi se přijat. 78 pro? Proti? zdrželi se, je přijat. Číslo 79 už byl schválen, dostáváme se ke 14 pro, proti, zdrželi se, je přijat. Teď skočíme k číslu 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Potom 19 pro, proti, zdrželi se, je přijat. Dostáváme se k 85 pro, proti, zdrželi se zamítnut. ITRE 6 pro, proti, strželi se zamítnut. REG 11 pro, proti, strželi se přijat. Konsolidovaný návrh 1 pro, proti, strželi se je přijat. Teď se dostáváme ke konečnému hlasování, jako vždy v elektronické podobě o celém návrhu. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 60, 56 pro, 2 proti, 2 se zdrželi. A teď se dostáváme ještě k legislativnímu usnesení, také elektronicky odzahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 56 pro, 3 proti, jedno, jeden se zdržel. Srdečně blahopřeji Jutě Hauk. Tím jsme vlastně na splnili určitý milník, pokud se týká programu LIFE v Evropě, takže ještě jednou blahopřeji zpravodajce a ještě jednou vám děkuji za disciplínu při hlasování. Dneska toho bylo hodně. Ti, kteří zde chtějí zůstat, jsou srdečně zváni. Ti, kteří opouštějí sál, tak samozřejmě to nyní mohou učinit. So, ich würde doch bitten. Takže vás žádám, abyste vy, kteří tady ještě chcete zůstat, abyste znovu zaujali místa. A ti, kteří tedy chcete odejít ze sálu, tak aby to prosím udělali, abychom mohli pokračovat, protože jsme dodrželi čas a teď bych chtěl dát slovo zpravodaji Horstu Schnellhartovi. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Mnoho z vás odchází, když už si spěchají, možná chtějí cestovat s nějakými zvířaty. Takže, co se týká zprávy, tak zde jde o neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu. Jedná se o psy, kočky a další, na co tedy musíme dávat pozor, co musíme dodržovat, když cestujeme do nějaké jiné země, do třetí země, takže to se zde navrhuje. Možná si ještě pamatujete, že asi před dvěma roky nás komise požádala, aby mm, že, platě, že je nějaká speciální úprava pro Británii a skandinávské země, aby odpadla, protože k tomu již nejsou podklady, takže to je nyní také zapracováno a řešeno v tomto návrhu komise. Dále je zde také nová změna, nová, nová úprava ta, kter, taková, která byla nutná, aby vlastně to také plně bylo harmonizováno s Lisabonskou smlouvou. Potom jsou tam tak, odpadají také dva, dvě přechodná ustanovení pro které se týkají z vstekliny, ale o tom jsem již hovořil. Takže toto jsou základní ustanovení. Pokud jde o strukturu, tak jsou dvě kapitoly a podmínky pro přesuny zvířat v zájmovém chovu a potom jde o přesuny zvířat mezi EU a třetími zeměmi. Je to podkapitola, potom jsou tam ještě také speciální cesty a výjimky, které jsou zde řešeny. Tam je, je zde také kapitola o bez, zdravotních opatřeních a o označování, potom také o těch průkazech, o těch pasech, která, které, které musí zvířata mít, když cestují. Takže v zásadě mohu souhlasit s, s se stanoviskem, se zprávou komise. A pro mě, stejně tak jako pro vás i pro komisi, nám leží na srdci, aby se ulehčilo cesto, ty přesuny se zvířaty, ale aby se vlastně zase nezhoršila kvalita zdravotní ochrany. Pokusil jsem se tu zprávu vlastně přehodnotit tak, aby byla taková srozumitelnější, protože když je tedy nějak by se muselo nejdříve nějaká ustanovení zrušit, jiná zase zavést, takže by ta zpráva je poměrně rozsáhlá, taková zhuštěná, myslím si ale, že, je to, že to bylo nutné, aby vlastně to zahrnulo všechny tyto, tato opatření zdravotní, ty, ty pasy, která zvířata musí mít, dokumenty, vystanování, vystavování těch dokumentů a tyto záležitosti. Takže my vyžadujeme tedy z části podrobné údaje. Musí to podepsat eh, majitel, veterinář, tedy eh, příslušný orgán definovat tedy, u kterých zvířat to lze a u kterých ne, protože byla snaha o hm, jako falšování těchto dokumentů. Myslím si, že se nám to podařilo teď vyřešit a že se nám podařilo tedy navrhnout odpovídající ustanovení. Otázka to, kde se možná trošku odchylují od stanoviska komise, zejména tam, kde jsou zvířata využívána pro nějaké soutěže, nějaké sportovní eh, eh, závody nebo akce tam vlastně mohly na hranicích při překračování hranic vznikat určité problémy, ale ono to vlastně nějaké zásadní změny ne, nevyžaduje, pouze tam požadují určité rozšíření, zvýšení počtu těch zvířat, pokud ale jsou splněny eh, ty odpovídající podmínky. Tedy, že se například musí doložit tedy, že se účastní nějaké té výstavy nebo nějaké soutěže že tedy jsou členy nějakého, nějaké asociace, takže jde o určité rozšíření pole, eh, oblasti působnosti této, eh, tohoto nařízení. V každém případě byla určitá šedá zóna nevyřešená, která mohla představovat určité problémy, ale v podstatě všec, všechna vlastně zvířata, která přejíždějí hranici, musí být očkována. To vlastně bude platit nadále a u zvířat od do 12 měsíců je, je, určitým, je určitým způsobem větší pravděpodobnost výskytu nějakých, nějakých chorob, protože některá očkování můžou proběhnout až po roce, jakože po roce věku zvířete, takže třeba některá tato zvířata nebyla možno přesunovat. Ale myslím si, toto je teď už vyřešeno, protože právě tento bod jsme převzali a řekli jsme, ano, takovéto podmínky musí být splněny, to znamená, nesmí mít kontakt se zví, s určitými zvířaty a tak dále, takže myslím si, že v podstatě zde jde o určité zjednodušení pro občany a občanky a jde o konkrétnější, přesnější formulaci, zejména pokud jde o ten pas, o ty doklady, která zvířata musí doprovázet. Myslím si, že jsme udělali krok kupředu a že jde nyní o lepší právní úpravu. Druhá zpráva se týká zvířat, která se se kterými se obchoduje v Evropské unii anebo se třetími státy. Tady jsem neprováděl změny oproti návrhu komise. Ono to vlastně protože vlastně musíte být doklad, doklad o lékařské nebo veterinární prohlídce 24 hodin před tím prodejem nebo před obchodováním s, těmi, s tím zvířetem, eh, což tedy v praxi znamená, že je to to, co je uvedeno v návrhu komise. Myslím si, že také to představuje určité zjednodušení, a, ale zase nenarušuje nebo nezhoršuje to zdravotní stav. Potom jsou tam určité změny ohledně to, té přepravy, dopravy. Uh, podmínky zase, které musí být dodrženy u toho a myslím si, že můžeme s tím v podstatě být spokojeni, nepře- spokojení, nepředkládám žádné další změny oproti této zprávě komise a jsem zvědav na vaše reakce. Děkuji. Ano, teď hovoříme o bodech 21 a 22 dohromady, o bodech pořadu jednání. Chtějí se stínoví zpravodajové vyjádřit, kolega Kostas, panenkis. Děkuji, pane předsedo. Jedna z nejdůležitějších věcí podle mého názoru je, aby eh, ten text, ten předpis byl snadno srozumitelný nejen pro eh, veterináře, profesionální pracovníky, ale i pro majitele těchto zvířat. Spravodaj eh, navrhuje věci, které jdou v správným směrem. Je tady 160 pozměňovacích eh, návrhů. Eh, to ukazuje, že pan zpravodaj věnoval opravdu velké úsilí, velký čas eh, této záležitosti a připravuje dokument, který je opravdu relevantní pro mnoho evropských občanů. Navrhuje tady dokument pro identifikaci domácích zvířat, zvířat v zájmovém chovu, Eh, takový dokument by měl být eh, povinný a měl by být chráněn proti falšování. Eh, také více než čtyři eh, zvířata mohou být doprovázeny eh, majitelem, jestliže cestuje na eh, výstavu či soutěž, to je také přijatelné. Ovšem otázka je, aby se to ta výjimka nezneužívala. Jedno z řešení by bylo požadovat elektronické potvrzení vstupu online. Eh, také by bylo dobré mít v všech členských eh, státech EU eh, jasné informace, aby bylo možné snadno získat informace z jiné členské země o daných zvířatech, o jejich majiteli a další relevantní informace. Děkuji. Děkuji. Další má slovo kolega Chris Davis. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že je možné eh, blahopřát panu Schnellhartovi. Eh, směr, kterým se ubírá, je pragmatický a rozumný. A slyším jen pochvalná slova o té snaze zjednodušit eh, celý předpis. Mám pár otázek na mysli. Jedna se týká toho, zda Eh, důkaz, který by byl vyžadován například při vstupu, zda by eh, byl dostatečný pro odůvodnění požadovaných výjimek. Kladu si do otázku, do jaké míry eh, obchod komerční aspekty by nemohly takové věci někdy využít, takové typy dokumentů. To je otázka, čistě s otazníkem na konci a jen bych rád, aby se mě eh, na tuto otázku odpovědělo. A dále otázka zní, eh, další otázka se zabývá eh, různými rejstříky. Bylo mi řečeno, že v této fázi by to, bylo opravdu, by to bylo opravdu velké zlepšení. Ano, je to tak. Slyšel jsem takové argumenty, ale slyšel jsem i některé proti, takže rád bych tuto věc ještě trošku dále uh, Eh, rozebrala. Zajímalo by mě také, co na to říká komise. Děkuji, zpravodaji. Děkuji Chrisi Davisovi a jako další uděluji slovo kolegyni Rozbach. Děkuji. Já cestuji, eh, pane Šnoharte, se svým domácím mazlíčkem. Eh, cestuji s ním a vím, jak eh, mnoho dokladů je třeba, například ve věci očkování, abychom svého čtyřnového přítele mohli vzít sebou. Ale víte, velice často Eh, zase majitelé těchto domácích mazlíčků necestují se svými zvířátky. Eh, tedy otázka zní, zda pro běžného eh, občana je třeba vymýšlet tolik dokumentů, tolik postupů, tolik administrativní zátěže. Já jsem v zemi, kde se používají rejstříky zvířat a také čipy, podkožní čipy pro identifikaci zvířat. Myslím, že tady musíme poděkovat panu zpravodaji za jeho práci. E, jeho návrh opravdu hodně vylepšuje návrh komise. Především nás zajímají pozměňovací návrhy, které se snaží snížit byrokracii a veterinární formality, například pro e, splnění různých, splnění různých požadav, požadavků na informace, jak se tyto informace dají získat. Důležité je, aby bylo co nejméně administrativní zátěže Nebylo by možné počítat také se zjednodušeným postupem pro mikročipy, které by doprovázely zvířata? To bychom možná mohli eh, chtít Horste, kdyby se zvěnoval této otázce, velice by nám to pomohlo. Tedy mám na mysli zjednodušený postup pro e, čipy, které e, jsou v těle zvířat. Dále otázka určitého sledování mikročipem. To by asi také místním orgánům umožnilo zjistit, kde se eh, daný eh, domácí mazlíček eh, nachází na jejich území. To by také hodně věci zjednodušilo. Ale opakuji, Horstův text opravdu velice vylepšuje text komise a já mu za to děkuji. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát paní Rozbachové. A další kolega je na seznamu. Ano, ano, děkuji. I já se domnívám, že je dobré, abychom mohli převážet domácí zvířata za hranice a aby se také nezvyšovala byrokratická zátěž. Zdůrazňuje se zde vsteklina a myslím si, že není ale pouze tohle na co musíme dávat pozor, jsou i jiné infekce, například různí e, červy, mikroby, kteří jsou, mohou být ve střevech zvířete a kteří také působí problémy. Například ve Švédsku se provádí šetření a velká, velké průzkumy právě co se týká e, exkrementů, které mohou být tedy e, napadeny těmito červy, těmito takže je potřeba zabývat se, prošetřit tyto infekce, tyto případy infekcí. Myslím si, že toto může také působit problémy. Například my, když sbíráme lesní plody, tak uh, bychom je teoreticky měli eh, mohli sterilizovat, takže ono to nepůsobí problémy jen zvířatům, ale také lidem, takže je velice důležité, abychom také dbali na ty principy, že země, které nemají ještě, neskoumají ještě tyto uh, nebo u nich nejsou tyto parazity, aby se tam nerozšířily, protože toto by potom způsobilo obrovské náklady také a obrovské problémy, pokud by se rozšířily tyto parazitární eh, infekce. Eh, domnívám se, že je potřeba dbát na to, aby zvířata hm, skutečně nebyla zasažena těmito para, parazitálními chorobami a je potřeba tedy splňovat určité požadavky v té oblasti. Děkuji pan, panu Štriterovi. Nyní bych dal slovo zástupci komise. Dnes je tady zástupce z DG Sanko, takže prosím, máte slovo. Eh, grazie, signor presidente. Eh, la... Děkuji, pane předsedo. Eh, tento návrh komise není příliš ambiciozní, popravdě řečeno. Prostě řečeno, Jde o to vnést trošku jasnější situace do těchto předpisů. Předchozí nařízení nebylo moc jasné a ostatně oproti Lisabonské smlouvě bylo i překonané. Takže tento návrh komise se nesnažil vnést nějaké změny, nějaké radikální změny e, do nařízení, které doposud fungovalo celkem dobře. Prosím připomeňme, že to nařízení e, bylo hodně diskutováno před deseti lety, kdy bylo schváleno. Vyvolalo i určité polemiky a velké diskuse, nicméně fungovalo to až do posud dobře. Eh, teď eh, chceme ovšem situaci dále zlepšit, protože cestovat eh, se čtyřnohým přítelem, to je zajímavá možnost pro celou řadu evropských občanů a bylo by dobré, aby to probíhalo bez velkých byrokratických překážek. Komise se tedy pouze snažila upřesnit současné, současná pravidla a trošku je zjednodušit. Musíme si uvědomit, že také bylo třeba vše přizpůsobit Lisabonské smlouvě velice děkujeme eh, panu zpravodaji Šnelhartovi za jeho práci. On se ubíral stejným směrem jako my, tedy usiloval o stejné věci jako my, to znamená snažil se věci vyjasnit a v rámci možností zjednodušit pravidla. Hovoříme o pravidlech, které se vztahují na miliony občanů, kteří eh, chtějí cestovat se svými eh, čtyřnohými přáteli. Návrh zprávy eh, pana Štelharta tedy oceňujeme. V tomto dokumentu nacházíme body, které se nám zdají vhodné a zajímavé. V nejbližších týdnech budeme s velkým potěšením spolupracovat s vaším parlamentem a zlepšovat tento text. Děkuji. Děkuji zástupci komise a nyní bych dal ještě na závěr slovo zpravodaj. Ano, děkuji, děkuji také kolegům a kolegyním za vaše připomínky, příspěvky do diskuse, děkuji také komisi za její názor. Dámy a pánové, jak začnu vlastně tím, co řekl pan Davis, pokud se týká falšovaných dokumentů nebo možnosti jejich falšování. Myslím si, že podle toho návrhu to ne- není možné, protože tam je určité ustanovení týkající se podpisů, takže je vlastně možné porovnat dokumenty s, očkovaním, s očkovacím průkazem, takže si myslím, že tady ta možnost falšování je velmi nízká, takže toto je důležité k tomu, co řekla paní Rozbach. Myslím si, že potřebujeme mít předpisy. Nemůžeme vlastně dělat jakoby ta hrozba parazity nebo těmi chorobami byla jednoduchá. Kolega o tom hovořil, je potřeba mít určité mm, pojistky, určité zabezpečení. Taky je nutnost preven, přijímat preventivní opatření, aby nevznikla nějaká nová situace, která by byla špatná. Takže co se týká označování těmi mikročipy, tak mm, nemám obavy, že ty mikročipy by se nedaly dekodovat nebo číst v jiných státech. A od 3. července 2011 vlastně povinnost mikročipu již existuje které musí být vlastně čitelné při cestování, při přesunech, takže je zde vlastně určitá srovnatelnost, vysledovatelnost. <clears throat> Někteří kolegové položili eh, dotazy ohledně určité databáze. Já vím, že i mnoho eh, odborníkům, lidí, se kterými jsem mluvil, řekli, že by bylo dobré mít nějakou eh, databázi na evropské úrovni. Pokud tedy to má být naším cílem, abychom například i když se ztratí nějaké zvíře, aby se lépe dalo vysledovat a tak dále. Tyto úvahy by asi byly dobré, ale jsou těžko reálné nebo těžko realizovatelné. Když mám například někdo doma kočku, tak by vlastně ji musel dát tedy ten mikročip, potom by se muselo spoustu údajů přenést do té evropské databáze. Myslím si, že to by bylo příliš zdlouhavé, složité a nevím, jestli by to bylo opravdu něco, co by vneslo nějaký pozitivní tedy přínos. Samozřejmě to není také zadarmo vytvoření nějaké uh, databáze. Před eh, diskutoval jsem ve Štrasburku označení, označování dobytka. A, a dali jsme se například, zda opravdu by neměla být nějaká databáze s značením, s označováním tedy těch zvířat v jednotlivých státech. Ale zavést takovýto text pro domácí zvířata, to by bylo příliš složité, to by asi šlo příliš daleko. Kdo by si chtěl označovat nebo zaregistrovávat to domácí zvíře, tak to může dělat dobrovolně, ale nevidím, že by skutečně, pokud by toto bylo nějak legislativně zakotveno, že by to přineslo nějaký velký úžitek. Nemyslím si, že je reálné udělat z toho legislativní text. Děkuji, předseda, děkuji panu Schnellhardovi. Teď Chris Davis, ale velmi stručně, prosím. Jen otázka, když dovolíte, na celý výbor, ale zejména na pana zpravodaje. Bylo řečeno, že už je to eh, že už je to deset let, eh, co vlastně takovéto předpisy platí na eh, psy, kočky a fretky. A já bych chtěl vědět, zda máme nějaká čísla, kolik takových přesunů domácích mazlíčků proběhlo za to desetileté období. Máme, prosím, k dispozici nějakou takovou informaci? Myslím si, že tady bych musel, měl předat tu otázku dál na komisi. Já nevím přesně. Samozřejmě, co se týká obchodování, tak tam ano, tam je ta situace jiná a lidé si někdy berou svá zvířata sebou na dovolenou. Tam jsou aktuální ty podmínky, o kterých jsme mluvili, ale samozřejmě pokusíme se ta čísla někde získat tedy. Hmm. Takže, takže hmm, kole. Pan Davis se opravdu něčeho dotkl, paní Rozba. Já jsem slyšela od kolegy Schnellharda, že snad ne všichni veterináři budou mít možnost vystavit takové pasy, je to snad jen německé pravidlo. A druhá otázka, eh, například v Dánsku policisté nejsou příliš spokojení s tím tetováním na uších, protože nevždy třeba mají sebou ty čtečky, když tedy najdou třeba nějaké mrtvé zvíře. Takže nejprve bychom asi dali slovo panu Šnelhardovi, aby zareagovala, potom zástupci komise. Ano, teď tu první otázku si nějak nepamatují, mohli byste ji zopakovat, ale ta druhá otázka k čipům. Uh, ano, samozřejmě, tak musí se dospět k nějaké jednotné regulaci, k jednotné úpravě a ta kočka, kterou třeba najdou někde na ulici, většinou třeba nemá čip, protože eh, ta povinnost vlastně pro všechna eh, zvířata neexistuje. Je povinné, povinný, když se zvíře eh, přepravuje mimo stát. To jsou tedy předpisy nejen německé. A ta prva, první otázka, ta tedy se týkala toho, když třeba ten akreditovaný nebo ten oprávněný veterinář tedy určí, které zvíře musí ten čip. Já myslím, že tam bude větší okruh osob, které budou k tomuto oprávněné, ale tady musíme ještě určitou hierarchii do toho zavést, abychom toto přesně stanovili, tak aby vlastně zvířata na těchto cestách, aby nebyla zneužívána k obchodování. To je také důležité. To, to vlastně mi tam uvedeno slovo. Takže teď dávám ještě stručně slovo zástupci komise. Prezidente, molto brevemente, per quel che riguarda le statistiche. Děkuji, pane předsedo, jenom tedy velice stručně, pokud je o ty statistiky. Eh, tak eh, Realita je taková, že komise není schopna vám říci, zda určité vozidlo má na palubě psa a toto vozidlo přejíždí mezi Belgii a Lucemburskem a pak pojede ještě do Francie. Prostě nejsme schopni o takovýchto přesunech vědět, e, takže takové statistiky nemáme. Můžeme si představit, že mohou být i miliony zvířat, které jsou převáženy z jednoho členského státu do druhého. Pokud jde o národní rejstříky pro psy, kočky eh, a, a další domácí eh, mazlíčky, to je věc, která není tak podstatná. Doposud nařízení velmi dobře fungovalo. Jde spíše také o otázku, jak zvládnout eh, nelegální přesuny zvířat. Tady se dostáváme k otázkám, které se týkají kontroly. A tedy neznamená, netýká se to vlastně vaší otázky. V návrhu komise je článek, článek 18, který hovoří o profesních kvalifikacích potřebných pro veterináře v obecné rovině. Týká se to například těch zavádění, tedy zavádění těch mikročipů. Tady je otázka o jaké eh, kvalifikace nebo jaké, jaké možnosti poskytne členský stát těm veterinářům, kteří například očkují zvířata a podobně. Děkuji. Děkuji za informace. Máme lhutu 27. září pro předkládání pozměňovacích návrhů a ve výboru budeme hlasovat 6. listopadu o této zprávě. Plenár, hlasování na plenárce ještě není stanoveno. Děkuji všem zúčastněným za tuto diskusi, za příspěvky a nyní se dostáváme k poslednímu bodu naší dnešní schůze a to jde o diskusi s komisí o metanolo, otravě metanolem, metylalkoholem v České republice je, není to čistě jen národní problém, protože jsou postiženy i jiným, uh, jiné zemi, takže kolega Pavel Poc eh, má tuto iniciativu, takže zde budeme mít výměnu eh, s výborem a abychom se podívali také na to, do jaké míry Evropská unie také bude zapojena do řešení, tak aby tato situace byla co nejprve napravena. Takže bych nejprve vyzval komisi, nebo nejprve pan Poc a potom dám slovo komisi, prosím. Thank you, chair. Mm. Já budu mluvit česky, protože jsou tu česká média, jenom velmi stručně. Ve čtvrtek 6. září eh, se objevily první případy otravy metanolem v České republice eh, ke, eh, po požití toxického nelegálního alkoholu. Od té doby ke dnešnímu dni je potvrzeno 23 obětí metylalkoholu, 34 otrávených je v kritickém stavu v nemocnici. Ministerstvo zdravotnictví a příslušné české orgány zareagovaly promptně. Minulý pátek s okažnitou platností zcela zakázali prodej a nalévání alkoholu na 20 na celém území republiky a přesto počet hospitalizovaných eh, roste. Policie při vyšetřování případ eh, otrav metylalkoholem pokračuje od prodejců k distributorům vypátrat zdroj se e, dosud nepodařilo. Děkuji za zařazení na program tohoto výboru, protože je to v tuto chvíli přeshraniční záležitost. Otravy se e, nerozšiřují jen v rámci České republiky, ale do jisté míry v rámci sousedních států je otázkou, zda by proto neměly členské státy postupovat koordinovaně. V neděli zakázalo e, dovoz a prodej českého alkoholu Polsko, včera přistoupilo ke stejnému opatření Slovensko, varování před nebezpečným alkoholem rozšířilo v neděli na svém území Německo. Eh, rád bych eh, se komise zeptal především na tři otázky, které pokládám za klíčové a pokládám za důležité, aby tento výbor byl jako výbor pro zdraví a bezpečnost potravin informován, protože toto je otázka evropská, je to otázka zdraví a to, jak komise do této chvíle spolupracuje s příslušnými orgány České republiky, s Českým kontaktním místem, jak bylo, s jakou časovou posloupností byly zařazeny zprávy, případně alerty do systému rychlého varování pro potraviny a krmiva RASV. A jak může v případě, jako je tento, komise členskému státu pomoci se zvládáním situace a jak komise posuzuje dosavadní Eh, opatření nejenom České republiky, zavedení tzv. prohibice, ale také zavedení eh, zákazu dovozu ze strany Polska a Slovenska. Máme málo času, takže děkuji za slovo. Děkuji. Takže máme zde, vyhradili jsme si více času pro tento bod, abychom mohli mít také několik koleček výměn s komisí, takže udělují slovo zástupci komise nyní. Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně. Pokusím se odpovědět na otázky, které pan poslanec položil. 10. září Česká republika do uh, systému nahlásila uh, otravu metanolem přidaným do alkoholu. Následně bylo potvrzeno 23 případů úmrtí. Teď mám poslední číslo, 39 osob bylo v nemocnici. Já mám tedy pořád ještě ve starých číslech 35 v České republice tedy. V Polsku byly nahlášeny dva případy, nebo jak to je? 35 to byla Česka, dva bylo v Polsku, 8 případů na Slovensku a lehké otravy. Podle oficiálních služeb těchto zemí jsou všechny tyto případy navázány na spotřebu alkoholu původu z České republiky, původem z České republiky. Česká republika zakázala na domácím trhu prodávat 12.9. Eh, všechny alkoholické nápoje na 30% a potom ještě posílila tento zákaz o alkoholické nápoje na 20% a to 14.9. Evropská komise a další členské státy byly o těchto národních opatřeních informovány 17.9. a to systémem rychlého hlášení. Stávající zákaz platí na alkohol o síle více než 20 etanolu a ten se ale netýká produktu na vývoz. Prohibice se týká všech alkoholických nápojů, nejenom těch českého původu, protože v této fázi se nedá vyloučit, že jsou v oběhu padělané vyněty zahraničního alkoholu. Pokud nám bylo řečeno, v tuto chvíli existuje riziko, že se takovéto výrobky dostaly i do oběhu jinde. Pokud víme, tak Slovensko a Polsko učinilo také národní opatření. V Polsku zakázali dočasně prodávat na trhu 16.9. český alkohol se sílou na 20% a od 18.9., tedy včerejška, Slovenská republika učinila stejné opatření. Evropská komise situaci intenzivně sleduje Příslušné orgány České republiky, Slovenské republiky a Polska jí poskytují informace a od chvíle, kdy byly tyto případy první nahlášeny. Teď, eh, co se týče otázky týkající se harmonogramu komunikace mezi námi a příslušnými třemi členskými státy, tak tady bych vás rád informoval, že poskytovat informace budeme na ad hoc zasedání výboru pro eh, zdraví a bezpečnost. Ten se poprvé sešel 14.9. a po druhé 17.9. Zúčastnili se ho orgány zodpovědné za bezpečnost potravin a veřejné zdraví. Dále 13.9. to bylo na pozadu příslušného stáleho výboru, to bylo minulý týden ve čtvrtek. Požádali jsme o informace od Českou republiku a Polsku na tom zasedání a také se to dostalo na pořad téhož stáleho výboru na pátek tohoto týdne. Zase to bude informační bod. Na všech těchto zasedáních jsme jsme zdůrazňovali, že je potřeba včas komunikovat, aby se dalo rychle konat. Také vás chci informovat o tom, že česká vláda dnes znovu hodnotí přijaté opatření. Evropská komise požádala české orgány i na zasedání pracovní skupiny rady dnes a telefonem pana ministra zdravotnictví Hegra a komise požádala, aby opatření rozšířila i na alkoholické nápoje vyvážené z České republiky. Konkrétně to požádal pan komisař Dalí. České republice jsme také sdělili, že pokud tato opatření nebudou rozšířena na vývoz, Evropská komise přijme potřebné kroky pro ochranu evropských spotřebitelů v jiných členských státech, kterými také zajistí, aby ostatní členské státy nečinily další jednostranná opatření. Nyní k podpoře České republice. Pan komisař Dalí v rámci telefonického rozhovoru s panem ministrem zdravotnictví zmínil, že jsme ochotni pomoci, byť konkrétně nehovořil o, jakou pomoc, o tom, o jakou pomoc půjde, to ještě k rozhodnutí. A bude to také záviset na tom, jaké potřeby definuje Česká republika. Děkuji. Thank you very much. And I have several... Děkuji. Hlásí se několik poslanců a poslanky. Mám zde několik žádostí o slovo. Pan Jiří Maštalka se hlásí, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěl jako europoslanec za Českou republiku, ale i jako lékař a občan říci, že považuji tuto situaci samozřejmě za velmi vážnou. Domnívám se, že po právu jsem překvapen opožděnou reakcí odpovědných orgánů a institucí. Tyto orgány měly podle mně dostupných informací delší dobu indikace, které naznačovaly možnost oběhu falšovaného alkoholu, renomovaných značek v distribuční síti a tudíž možného ohrožení zdraví občanů. Problém bylo třeba řešit dříve a jinými metodami, než je pouhé zavedení prohibice. Jako lékař bych použil přirovnání, když jsme se nevěnovali účinné prevenci, zůstávají k léčbě pouze radikální bolestivé prostředky. Dopad pozdě přijímaných opatření je nejenom v rostoucím počtu úmrtí a podezření na poškození zdraví, ale i dopad ekonomický. Bohužel, jak to bývá v podobných situacích, budou postiženi zejména ti, kteří dodržovali určená pravidla. Samozřejmě, že vnímám, že touto situací je poškozeno renomé České republiky budu se intenzivně zajímat o to, jaké kroky v oblasti legislativní, kontrolní budou učiněni, včetně vyvození osobní odpovědnosti těch, kteří selhali. Společně si z této situace musíme vzít po naučení i jako Evropský parlament. Připravujeme novou směrnici o přeshraničních zdravotních hrozbách, kde musíme ještě více dbát o včasné informování, varování a celém systému spolupráce mezi členskými zeměmi. Toto je velmi draze zaplacené varování pro nás, pro všechny. Chtěl bych se zeptat komise, jako doplněk otázky kolegy Poce, do jaké hloubky byla informována českou stranou o problému a o to, co komise očekává, kromě řečeného od České republiky, zejména o časovou řadu, v jakých termínech? Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächstes spricht Milan Děkuji, pan kolega Cabrnoch. Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, katastrofa, nebojím se použít slova katastrofa, která eh, postihla Českou republiku, má tragický dopad na celou zemi a na desítky konkrétních lidí a konkrétních rodin. Nepochybně má svůj eh, dopad ekonomický a nepochybně má svůj mezinárodní rozměr. Chtěl bych zde zdůraznit, že se jedná o zcela mimořádnou situaci, která se nikdy předtím v naší zemi nevyskytla a nikdy jsme ji nemuseli řešit. Při tom řešení čerpáme zkušenosti například z případu Estonska z roku 2001, kde bylo metanolem otráveno 154 lidí, z nich 68 zemřelo nebo Norska v letech 2002 až 2004, kde bylo otráveno 59 osob. Já jsem požádal před dnešním jednáním o informaci pana ministra zdravotnictví České republiky eh, Leoše Hegra. A z těchto poměrně komplexních a rozsáhlých informací bych rád několik informací sdílel také s vámi. Chtěl bych vás ujistit, že naše vláda podniká razantní opatření bylo zde již zmíněno od 12. září zákaz prodeje alkoholu ve stáncích a na volných plochách, od 14. září potom zákaz veškerého prodeje alkoholu, nabízení a konzumace alkoholu eh, nad 20 obsahu. Chtěl bych vás ujistit, že naše země prováděla řádnou kontrolní činnost i v minulých letech. Jen tak namátkou v roce 2011 bylo provedeno 24 219 kontrol a za první polovinu tohoto roku bylo provedeno 16 981 kontrol a v žádné z nich nikdy nebyl metanol v takovém množství nalezen. Podle informací odborníků se jednoznačně jedná o metanol, který byl do nápojů přilit, přidán, nejedná se o chybu při pálení alkoholu. Pro vaši informaci bych rád uvedl, což mne samotného dost překvapilo, jak velkém objemu se metanol obchoduje. V roce 2010 do České republiky bylo dovezeno 90 a tři čtvrtě milionu kilogramů metanolu nejvíce z Německa a v roce 2011 88 milionů kilogramů metanolu, tentokrát nejvíce, nejvíce z Ruska. Jedná se o velice komplexní a složitý problém. Uvědomujeme si, že jednou, jedním z aspektů tohoto problému je udržení mezinárodní důvěry v naší zemi a v to, že jsme schopni tuto situaci úspěšně vyřešit. Nejlepší cestou k udržení této důvěry je aktivní komunikace. Já jsem přesvědčen, že je třeba poskytovat včas, úplné, otevřené a aktuální informace a spolupracovat na řešení tohoto tragického problému. Rád bych položil komisi tři otázky, na některé už bylo víceméně odpovězeno. Za prvé, jakým způsobem probíhala, probíhá a bude probíhat komunikace mezi Českou republikou, Evropskou komisí a ostatními členskými zeměmi Evropské unie. Za druhé, jakým způsobem komise pomůže a podpoří Českou republiku a ostatní země při řešení této situace. A za třetí, jaké poučení si z probíhající krize, z probíhajícího případu metanolu vezmeme pro naši práci na nové legislativě v této oblasti, kterou máme shodou okolností na programu jednání našeho výboru. Děkuji. Děkuji, pane kolego. A nyní bych chtěl dát slovo bývalému ministrovi, ministrině zdravotnictví České republiky paní Zuzaně Rojtové. Děkuji, pane předsedo. Eh, já eh, také vnímám tu situaci jako velkou katastrofu, zejména protože došlo k úmrtí lidí a pravděpodobně ještě někteří, kteří jsou v nemocnicích, přibudou. To, co nám všem leží na srdci, je samozřejmě důvěra v to, že funguje jak zpráva na úrovni České republiky, tak také je ve hře důvěra v evropský vnitřní trh. Já bych tomu chtěla říct, že od počátku Česká republika postupovala velice transparentně a že je to i ze strany bilaterálních partnerů kvitováno velmi pozitivně, zejména pokud jde o informace eh, pro veřejnost a média. Také přeshraniční spolupráce odpovědných dozorových orgánů je velice intenzivní. Jsem také ráda, že dobře funguje předávání informací do systému rychlého varování Evropské unie a že si České ministerstvo zemědělství včas vyjasnilo strukturu potřebných informací. Pokud jde o včasnost, dovolila bych si jenom malou korekci. Eh, pánové z komise informovali, že první informace do systému byly zadány 10.9. 10.9. byly zpřístupněny, ale zadány byly podle slov vašeho pana ředitele už 8.9., tedy dva dny poté, kdy zemřel první člověk nebo první pár lidí. Myslím, že je možné konstatovat, že Česká republika se snaží udělat maximum, alespoň nyní proto, aby se nebezpečný alkohol neřídil. A také kvituji s určitým povděkem to, že se česká vláda dnes právě zabývá možností opatřit každou láhev alkoholu jakýmsi rodným listem, tak, aby bylo jasné, že alkohol, který dál bude putovat z České republiky, ale bude i mm, používán v České republice, je skutečně bezpečný. Otázkou, kterou je potřeba dořešit, je, zda je možné dělat restrikce při prodeji přes internet. To, co mě ovšem velmi tíží, je způsob, jakým kolega Poc eh, informoval předsedu tohoto výboru svým dopisem. A dovolte mi vymezit se zejména vůči jedné eh, zásadní věci, kterou eh, dovoluji si citovat. Část obyvatel České republiky, a to je velmi typické pro strukturálně postižené regiony, má silný pocit odcizení že byly opuštěny jejich vlastní vládou. A proto je nesmírně důležité, aby Evropský parlament se zabýval touto záležitostí. Já se opravdu vymezuji proti těmto slovům, které kolega Poc řekl, a vnímám je pouze jako nerozvážnost, která je daná tím, že za měsíc probíhají regionální volby a že je potřeba případnou vinu, nevinu regionálních politiků, kteří jsou ze ČSSD, přenést na vládu. A říkám to jako politik, který není v Evropském parlamentu za žádnou z, vládní, z vládních stran. Děkuji vám za pozornost. Dank, Herr Vorsitzender. Mm, und ich wäre dankbar, wir könnten versuchen, den gesamten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 tak si myslím, že bychom ten český vnitropolitický problém nebo tu část vnitropolitickou měli nechat stranou a kolegové a kolegyně, kteří jsou zde, si určitě jsou stejného názoru, že je to skvělá příležitost a skvělý akt od pana Poce, že poukázal na to, že by se, bychom se měli tímto problémem zabývat. Měli jsme to udělat Možná všichni, já jsem na to nepomyslela, jsem kolegovi vděčná, protože je naším úkolem, abychom se tímto zabývali touto záležitosti. Hovoříme, třeba mluvíme o falšovaných lécích a tak dále. A takováto věc musí být prvořada, velmi důležitá na našem, v našem programu. Já já si uvědomuji, že ti, kteří chtějí škodit druhým lidem, ono je těžké tomu bránit, ale eh, můžeme se pokusit eh, zpřísnit kontroly a určité hm, odrazující eh, prostředky, opatření. A informace, které byly zveřejněné například v německých a britských médiích jsem sledovala, tedy v jazycích, kterým rozumím, a bylo podle mě správné, že ten zákaz prodávání alkoholu s, s, nad 20%, že byl tedy proveden, ale kde si nejsem úplně jistá, možná to, co říkal kolega Maštalka. Nejsem si zcela jistá, jak rychle to Česká republika udělala, protože každá hodina v takovéto situaci navíc vytváří potenciální nebezpečí. To, co řekl kolega z komise, zní mm, všecko dobře. Systém eh, varování včasného funguje samozřejmě tehdy, když to příslušná země ohlásí, když tam zadá ty eh, informace. To znamená, eh, že je důležité, že jsme byli v kontaktu s českou vládou a je samozřejmě nutné uvědomovat si a vědět, kdy Vlastně ten první případ byl oznámený, ať už to byla hospitalizace nebo ošetření u lékaře, kdy tedy česká vláda vyhlásila potom tu prohibici, ten zákaz, a kdy také komise reagovala v rámci systému rychlého varování. Mám dojem, že tam je nějaká lhůta 48 hodin. Nevím, jak přesně to bylo a také kolega kolega z komise hovořil o příslušných opatřeních, která se přijímají tehdy, když není zcela jisté, že, teda nebo pokud není zakázaný export. To znamená, jaká taková bezpečnostní opatření tedy měla být přijata, aby vlastně nedocházelo k tomu vývozu z České republiky. Takže přijali jste taková ta opatření, kdy, pokud ne, tak kdy je chcete přijmout. Myslím si, že je dobré, že o tom teď diskutujeme. Nemyslím si, že v minulosti to všechno fungovalo tak rychle, jak mělo. A proto se zdá, že je problém, stejně tak jako například také uh, jsou, je to ene, falšovaná energie nebo tox, intoxikace nějakých výrobků, takže bych ráda věděla, zda komise má nějaký plán eh, od české vlády, jak tedy bude postupovat a vysledovat také hlavně zdroj těch, těch problémů. Protože samozřejmě není zde ještě žádná jistota, ale abychom se pokusili předcházet podobným problémům do budoucnosti. Předseda, děkuji. Pavel Poc má slovo. Thank you, chair. A tentokrát to bude velmi krátké. Eh. Eh, na všechny moje otázky odpověděl. Chtěl bych poděkovat za to zároveň i za tu nabídku pomoci, eh, jak jsem pochopil, tak je to v zásadě ne, v tuto chvíli neomezeno, je to omezeno jenom tím, co bude česká vláda požadovat a to mi dělá velikou radost a, a děkuji za to. To je jedno, jedna z věcí, kterou jsem zde opravdu chtěl slyšet. Druhá věc, a, kterou e, si troufám tvrdit, že vyjádřím za všechny členy tohoto výboru, je soustrast ke všem obětem, jejich rodinným příslušníkům a i k lidem, kteří bez toho, aby dopředu mohli cokoliv tušit, dnes leží v komatu v nemocnici anebo nevidí. Věřím, že v této chvíli hovořím za všechny a záměrně teď řeknu toto slovo členy tohoto výboru. A co se týká eh, toho trapného osobního výpadu, tak ten ponechám zcela bez komentáře. Děkuji panu Pocovi. Byly zde položeny otázky na komisi, takže žádám zástupce komise, aby reagoval na vznesené otázky. Prosím. Bitte. Eh, no. Byla zde řada otázek, která se týká chronologie, chronologického postupu. Komise 10. září dostala zprávu do systému včasného varování. Česká republika, tedy 8. září, předala tedy tuto informaci do systému včasného varování, takže a informace tedy 8. září byla zadána a ty informace poukazovaly na určité vzorky, které byly odebrány 6. září. Takže mohl se odkazovat pouze na ty informace, které jsou v tom systému. Potom A to jsem již dříve řekl. Musím se podívat na přesnou informaci. Potom jsme 10. září dostali tento rychlé varování. A měli jsme první informační schůzi se všemi zúčastněnými 13. září schůzi se všemi členskými státy, zejména s těmi třemi dotčenými, přímo dotčenými státy. Takže to bylo 13. září. Potom k těm otázkám. Zda komise přijímá nebo specifikovala, stanovila opatření, vůči České republice. Musím říci, že Česká republika vlastně udělala to opatření, že zakázala prodej všech alkoholických nápojů s obsahem alkoholu na 20% všem spotřebitelům, tedy v České republice. To se týká všech alkoholických nápojů pojů, aniž by tam byly specifikovány typy nebo druh, tedy no, výrobci alkoholu. Slovensko a Polsko přijali příslušná opatření pro importovaná nealkoholické nápoje. Komisař Dali řekl českému ministrovi, že pokud nebudou rozšířena tato opatření také na produkty, které jsou určeny na export do jiných členských států. Takže potom komise bude přijímat opatření příslušná. Nespecifikovali jsme, a zatím to pro nás není možné, zda tato opatření nebo zda tu definici těch alkoholických nápojů bychom měli nějak omezit, protože nemáme zatím žádnou záruku a podle dnešních informací, které máme, nemůžeme ještě přesně stanovit, kterých alkoholických nápojů se to konkrétně týká. Dnes nemáme žádnou záruku o tom, zda některé alkoholické nápoje by měly být vyňaty z takovéhoto zákazu a zda bychom měli rozšířit případně ten zákaz na všechny alkoholické nápoje. Pokud tomu tak nebude, tak komise samozřejmě bude muset rozšířit to opatření přijaté v České republice i na úroveň e- Evropské unie, to znamená zákaz e, prodeje těchto alkoholických nápojů na evropské úrovni. Co se týká zdroje, to byla další otázka. Tedy původu nebo zdroje, identifikace té zdroje té kriminální činnosti, tak ta, ten zdroj ještě nebyl nalezen. Provádě, policie provádí šetření, provádějí se rozsáhlé kontroly ale nemáme žádné další informace dosud. A zde vlast samozřejmě také ještě z policejních vyšetření zde nemohu žádnou pomoc nabídnout, co se týká policejního vyšetřování. Co se týká těch alkoholických nápojů s falšovanými kolky, to jsou různé typy alkoholu, kterých se to týká ty, tyto etikety nebo ty kolky byly zveřejněny, tedy byl, byli o nich informováni lidé, ale ta samotná, ten zdroj samotný ještě do dnešního dne není známý. Ještě samozřejmě, co se týká pomoci, kterou můžeme poskytnout, já nemohu specifikovat, jakou případně pomoc nebo zda nabídl komisař Dali takovou konkrétní pomoc. Může, možná bychom mohli pomáhat třeba při laboratorních analýzách nějakým způsobem, ale zde nemám žádné konkrétní plány, jaký typ pomoci dnes můžeme poskytnout bez nějaké přesnější specifikace ze strany České republiky. Děkuji. Takže já musím říci, že jsem bez, že mě došla slova. Jsou zde ještě někteří kolegové, kteří se přihlásili o slovo. Kolega no, Berend. Děkuji. Paní, pane předsedo, to není první systém časného varování, který zažíváme v posledních 20 letech v souvislosti s problémy otrávených eh, potravin ale je nutno říci, že toto je opravdu specifický případ, že vlastně si člověk sedne a popije, dá si prostě nějak alkohol, ale můžeme si dnes být, třeba který má do 20%, ale můžeme si být jistí, že je v pořádku. V Evropské unii máme jasná pravidla, jak ty informace mají být předávány z jednoho členského státu do ostatních členských států, pokud jde o takovéto problémy, třeba zdravotní nebo eh, intoxikace potravin nebo zdravot, hygienické. Skutečně platí, že 6. září při odběru vzorků se tam poprvé objevil metanol a Česká republika až 8. září dala údaje do toho systému. A my vlastně jsme je zjistili až 10. Tak tady máme nějaký problém. Jsou to čtyři dny, čili měli bychom se zeptat České republiky, co vlastně dělali ty čtyři dny. A já považuji za správné, že prodej alkoholu kde s obsahem alkoholu nad 20%, že ta, ten zákaz byl zaveden, to si myslím, že je dobrá věc, ale je asi, není úplně, je asi cynické říci, že všichni ho budeme prodávat, to není správné, ale že vlastně současně nebyl zastaven i export to pro mě je naprosto nepochopitelné. Možná mám nějaké intelektuální slabiny, ale já to nechápu. A popravdě řečeno také nechápu, když jste měli schůzi 13. září informační, to je dobré, Říkali jste 13. září schůzi, to je v pořádku, ale proč jste 15 už jste měli poskytnout, vydat nějaká opatření. Dnes máme 19. a říkáte, že dnes mluvil pan komisař Dali s ministrem českým tak eh, bychom chtěli mít záruku třeba zítra, že export bude tedy zakázán a pokud ne, takže se spustí nějaká bezpečnostní opatření, když se někde třeba v Itálii objeví lahev alkoholu s metanolem nebo v Dánsku, tak řeknete, my jsme čekali, až to dělá te sami, to přece není možné, to je životu nebezpečné. A to by byla ruská ruleta potom, když bude někdo tedy pít alkohol, z data lahev bude v pořádku nebo ne. Já nevím, kdo chce nést tuto odpovědnost, já ji nést nechci. A chtěla. A musíme, musíme tady, okam, ta opatření musí být tady přijata okamžitě. Děkuji. Pan Nyní má slovo kolega Maštalka a po kolegyni a potom Rojtová paní. Pane předsedo, eh, já bych měl jenom doplňující otázku i po vysvětlení zástupce komise. Jednak bych chtěl podotknout, že se domnívám, že vůbec nejde o vnitropolitickou šarvátku v souvislosti s, s volbami my jsme tady řešili na našem výboru eh, prsní implantáty, řešili jsme lék mediátor a eh, já se nedomnívám, že to bylo kvůli tomu, že v nějakém členském státě eh, bylo zrovna před volbami. Tady o ochranu zdraví občanů Evropské unie. Tečka. Chtěl bych se zeptat komise, jenom pro moji větší edukaci, jaký je, prosím vás, rozdíl mezi zadáním do systému, které proběhlo 8. září a akceptací systému a spuštění včasného varování 10. září. Mně se zdá také ta prodleva velice eh, zásadní a chtěl bych se v tom zorientovat, kde jsme učinili eh, chybu. Nemyslím teď jako Česká republika, ale obecně možná v legislativě máme nějakou chybu. A na závěr já bych se chtěl připojit k tomu, co říkal kolega eh, Poc ohledně soustrasti. Já jsem jenom náhradník v tomto výboru, ale předpokládám, že myslel i mě eh, s tím připojením. Děkuji. Vielen Dank. Äh, als nächstes hat dann er das Wort die Kollegin Reutelowa. Děkuji, kolegyně Reutelová. Já bych tady kolegyni eh, jenom přesně nebo vysvětlila eh, sled událostí. Toho 6.9. zemřeli dva manželé na Havajžovsku, kteří eh, požili alkohol na slavnostech na ulici. A teprve pitva prokázala, následná pitva prokázala, že se jedná o tuto otravu. To byl vlastně první záchyt. A teprve další den se objevili další lidé, kteří zemřeli ve stejném regionu. Eh, já se nedomnívám, že je možné dávat do systému eh, včasného varování eh, každý případ otravy, jenom ty, které jsou jasné, že, jsou, že se jedná tedy o záležitosti, kdy může dojít k nějakému šíření nebo že tam je nějaký systémový problém. To, že lidé eh, se otráví i metylalkoholem pro, při špatné destilaci alkoholu, který doma pálí, se stává eh, v každém členském státě. A to není samozřejmě důvod pro to e, eh, takováto varování dělat okamžitě. Ale hlavně je důležité je udělat v okamžiku, kdy je potvrzeno pitvou a analýzou, že o, tato, o tuto záležitost šlo. A proto tedy e, je možné ty systémy udržovat v činnosti. Eh, vzpomeňme si na situaci s mm, takzvaně nakaženými okurkami, kdy se šířila eh, vlastně falešná zpráva o důvodu nebo o původci, v tomto případě o kurkách, kteří, eh, na kterých měla být infekce. A výsledek byl zničení do určité míry trhu s okurkami pro některé země. Takže tady na místě také určitá přiměřenost. A já se domnívám, že to, co dnes budeme řešit jak Česká republika, tak Evropská unie v rámci eh, pravidel vnitřního trhu, je právě ta přiměřenost těch opatření. A já jsem ráda, že komise eh, sama rozhodla a eh, vlastně žádá Českou republiku nebo žádá, aby i vývoz alkoholu byl zakázán, protože tím de facto umožňuje, uvolňuje ruce, protože sama říká, že i toto by mohlo být přiměřené. Děkuji za pozornost. Der Kollege Kaber noch. Siegmelde, bitte. Děkuji. Já bych chtěl jenom zopakovat jednu otázku, na kterou tady odpověď nezazněla a ta otázka se tu stále vrací. My máme na stole směrnici o přeshraničních hrozbách. Já bych se chtěl zeptat komise, jaká poučení z té aktuální situace vyvodíme pro naši práci, protože naší prací není exekutivně řešit situaci a zákazy vývozu a podobně. My jsme rádi, že tu informaci dostáváme, budeme tu problematiku zcela jistě sledovat, ale my nejsme exekutivou. My máme tvořit legislativu. A já bych chtěl požádat komisi, aby pakliže vzejdou z tohoto případu nešťastného nějaká poučení pro novou legislativu, tak aby na naše jednání již přišli s patřičnými návrhy, abychom to, co se na tomto případu naučíme, promítli do nových pravidel a nových předpisů tak, abychom možná vylepšili, jestli je to možné, ten stávající systém. Děkuji. Máme příslušnou legislativu k tomu, to je ten Rapid Alert systém pro potraviny a a jsem překvapen, že je zde určitá mezera nebo rozdíl mezi tedy zadáním té informace do systému a té disponibility. Ano, byl, ví, byl mezi tím také víkend, ale myslím si, že musíme se vážně pobavit o tom, jak to, že došlo k takovému spoždění, kde rozhodují minuty. A když, a musím říci, že možná bychom se měli o tom pobavit i na koordinátorech, případně možná na plenárce nebo nějaký na, někde jinde, ale opravdu se tímto tématem vážně zabývat, protože myslím si, že zde každá minuta, každá hodina opravdu je důležitá, protože jde o lidské životy a to vlastně poměrně hodně lidí tedy bylo postiženo. A co se týká zákazu exportu, tak zde si myslím, že k tomu již bylo řečeno poměrně hodně. Takže ještě jednou bych dal slovo zástupci komise, aby reagoval na ty otázky, anebo případně řekl ještě, co má na srdci, prosím. Děkuji. Já bych možná řekl, to už jsem také říkal, že 6. září byly odebrány vzorky. A ten SIS, to znamená, ale Česká republika zadala vlastně 8. září do toho Rapid Alert systému. Takže 6. v 9. proběhl odběr vzorků. Tak nejprve to muselo být potvrzeno. To znamená, že museli jsme České republice také vlastně říct, že pokud je samozřejmě nejprve požadována určitá analytická práce, takže 8. to bylo potom zadáno do systému a 10. tedy komisí zveřejněno nebo dáno k dispozici. Potom, jaké, jaké poučení si můžeme z toho vzít. Já v této chvíli samozřejmě ty případy nejsou ještě dostatečně vyjasněné, takže nevíme, jak přesně je to organizováno, takže k tomu se nemohu v dnešním, dnešního dne vyjádřit. Je to samozřejmě otázka, která nepatří eh, výhradně také do mé působnosti, ale i do jiných eh, oddělení eh, komise, to znamená, jak se budeme stavět k takovýmto případům do budoucna. Nejprve musíme mít taky kompletní jasný obrázek o těch případech. Nezaznamenal jsem si žádné další otázky na mě. Možná jsem na něco pozapomněl. Předseda dobře. Takže tím jsme se dostali ke konci této výměny informací v této smutné záležitosti ještě jednou bych chtěl vyjádřit eh, svou účast, lítost rodinám obětí. Ještě to učiníme i v písemné podobě. Musíme samozřejmě se podívat na to, kde jsou chyby v tom systému tomu si musíme vyhradit čas. Ještě děkuji jednou kolegu Pavlovi Pocovi, že dnes eh, zde přispěl k tomuto bodu jednání. Myslím si, že je důležité. I pro mě to bylo velice, eh, velice jsem se poinformoval, poučil, takže děkuji, že byl tento bod eh, zařazen a doufám, že ze strany komise bude učiněno všechno k tomu, aby opravdu ten případ nevedl k tomu, aby byly, bylo poškozeno zdraví ještě nebo snad ohrozen život ještě více lidí. Takže děkuji za tuto diskusi, děkuji zástupci komise a tím jsme se vlastně dostali na konec dnešního pořadu jednání. Zítra začínáme v 10 hodin. Koordinátoři se sejdou v 9 hodin před tím. Děkuji. Shledanou.